Tímto zahajuji zasedání. Dnes dopoledne budeme volit předsedu tohoto parlamentu v souladu s ustanoveními našeho jednacího řádu a nikoliv na základě eh, rozhodnutí, která jsou vně našeho parlamentu, protože my jsme autonomní parlament a svobodný orgán. já jsem obdržel v souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu následující kandidatury na post předsedy Evropského parlamentu. Paní Ska Keller Onorevole. Paní Sira Rego. Onorevole David Maria Sassoli. Eh, pan David Maria Sassoli. Jan... Pan Jan Zahradil. Eh, všichni kandidáti potvrdili, že eh, budou eh, respektovat povinnosti z kandidatury a než budeme hlasovat, tak velice stručně dám slovo každému z kandidátů, podle abecedy a každý bude mít k dispozici pět minut na svůj projev. Paní Skakeler jako první. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení kolegové, ale především vážení občané Evropy. Před pěti týdny eh, občané Eh, využili svého volebního práva a zvolili vás jako své eh, zástupce. Vy máte mandát utvářet budoucnost tohoto parlamentu i Evropské unie. A já vám chci poděkovat za to, že mm, jste věnovali svoji důvěru této instituci, ale také jste nám vyslali jasný signál a ten je, že evropský projekt stále žije. Vy, voliči, jste Eh, odpověděli na nenávistnou retoriku populistické pravice jasně proevropským poselstvím. A za to vám děkuji. Vážení kolegové, v minulých volbách byla vyšší účast eh, voličů, což je velice povzbudivé. Také to ale znamená větší odpovědnost pro nás jako Evropský parlament. Díky voličům máme silný mandát, abychom rozhodli o budoucnosti Evropy a abychom eh, povolali komisi a členské státy k odpovědnosti. Jako poslanci jsme dostali mandát posílit Evropský parlament jako instituci. A já říkám, posilujme parlament společně dnes zvolením předsedy parlamentu, který bude stělesňovat nezávislost naší instituce. Nemůžeme akceptovat, aby předsednictví tohoto parlamentu bylo uh, považováno za součást uh, prostředku k vyjednování v jednání za zavřenými dveřmi. Není pochyb o tom, že Evropská unie je důležitější než kdykoliv dříve. Eh, vzhledem ke klimatické krizi, rostoucí sociální nerovnosti a mezinárodní konfrontaci, potřebujeme více Evropy, více než kdykoliv dříve. Dřív. Jako instituce jsme byli vždy velmi úspěšní, kontaktovali jsme úspěšně občany, přesvědčovali jsme je, že pracujeme pro ně a řešíme problémy, které jsou nej, pro ně nejdůležitější. Jako předsedkyně bych chtěla obnovit tuto důvěru. Chtěla bych zajistit, aby Evropský parlament byl tím místem, kde občané budou diskutovat. E, v posledních letech jsme diskutovali o budoucnosti Evropy s hlavami států a vlád. To bylo velmi zajímavé. Ale proč tento směr, toto směřování ne, nezměnit. Otev, proč neotevřít parlament a diskutovat s občany, s občanskou společností, s lidmi, kteří utvářejí náš kontinent? parlamentu jasně eh, obhajujeme lidská práva, demokracii, právní stát a jako předsedkyně parlamentu chci být ambasadorkou přesně těchto hodnot a principů. A abychom eh, byli kredibilní jako instituce, musíme vždy zajišťo, zajistit, že plníme principy, které očekáváme i od druhých. Transparentnost, genderová, genderová rovnost, inkluze, práva pracujících a snižování naší ekologické stopy. Vážení kolegové, Evropská unie je největším historickým úspěchem našeho kontinentu. Zajistila mír, přátelství a prosperitu na kontinentu, který býval dominovan válkou a nenávistí. Jako zvolení členové Evropského parlamentu neseme společnou odpovědnost – abychom obhajovali tento historický úspěch, který jsme zdědili. Já jsem se narodila v zemi, která byla rozdělena železnou oponou. Já jsem žila na hranici eh, s Polskem eh, a sama jsem viděla, co to znamená, když Evropa lidi zblíží, když překoná hranice v myslích lidí. A také jsem viděla eh, že osobní odpov- také eh, proto nesu osobní odpovědnost za obranu tohoto evropského dědictví. Abychom eh, mohli bránit Evropu, musíme projevit i odvahu změnit ji k lepšímu. A to jako jediná přímo volená evropská instituce, Evropský parlament sehrává klíčovou roli v tomto skoku vpřed. Tento parlament už leta bojuje eh, za naše práva jako parlamentu, protože to znamená větší práva občanů na reprezentaci, občanů, kteří nás zvolili a poslali nás sem. A aby v této práci budu pokračovat a proto kandiduji eh, na tu čest eh, řídit tento, předseda tomuto parlamentu a budu velice vděčná za vaši podporu. No- Nyní má slovo paní Sira Rego. Děkuji. Je to pro mě Eh, pocituji velkou hrdost eh, zastupovat eh, moji politickou skupinu, která se zavázala, že bude bránit práva lidí a především pracujících. My jsme prezentovali tuto kandidaturu od samého počátku i v době, kdy Eh, něk, eh, někteří zapomněli na to, že životy milionů lidí závisí na rozhodnutí našeho parlamentu a právě pro nás je zásadní, abychom hovořili o tom, na jaké straně stojíme a na jaké straně budeme stát v příštích letech a to ne na straně nadnárodních společností a lobbystů, na straně zdí v Evropě, na straně fašismu, který narůstá. Ne, co chceme my, my chceme stát na straně pracujících a na straně lidských práv a tudíž my budeme bránit parlament, který bude reagovat na potřeby našeho lidu a který bude skutečně zajišťovat vládu lidu a který bude pracovat na to, aby Evropská unie nežila na úkor planety, na úkor přírodních zdrojů a práce lidí. E, I myslíme si, že E, e, ekonomika e, způsobila velké škody v Portugalsku, ve Španělsku, v Řecku. My jsme hodně trpěli kvůli neoliberalismu, podle kterého se vybudovala Evropská unie. A to jenom generuje prekérní život nerovnosti, chudobu a znamená to život bez naděje, bez budoucnosti. A nejenom jde o ekonomiku, stejné politiky, tedy spotřeba, konzumní společnost, to vedlo k sociální krizi a ke klimatické krizi krize na planetě. A takže je e, třeba, aby Evropská unie se změnila a neaplikovala dále své politiky, které znamenají větší utrpení v našich státech. Myslíme si, že e, toto by měla být hlavní témata, která má řešit náš parlament a doufáme, že podpoříte náš návrh, tedy vytvořit si zvláštní výbor o změnách klimatu. To je zcela zásadní právě teď v tomto okamžiku, ale ještě více. Eh, neoliberální politiky v Evropské unii, to jsou ty, které eh, i eh, dali zrod fašismu a zde extrémní pravice také zasedá v našem parlamentu a xenofobní politiky, které šíří, jsou to racisti, mačisti. My nemůžeme povolit, aby náš parlament zde hm, byl vlastně takovým místem, kde se budou pronášet nenávistné projevy a, hm, a la Trump. Takže před pár dny Mm, mm, mm. my jsme eh, byla, za, byla zadržena panem Salvínem osoba, která zachraňovala životy na středozemním moři. To přece není možné, proto je třeba, abychom my zajistili eh, imunitu všem, kteří eh, zachraňují životy. A já jsem z jihu, z jižních zemí. V jižních zemích to jsou země, kde, které mm, brání ženy, protože mm, feminismus to je pro nás hnutí, které zastaví fašismus, které bude řešením a které nabídne úplně novou společnost. My apelujeme na vlády a Evropskou komisu, aby nás už nešálili, aby nás eh, těmi svými všemi kvótami a podobně. My chceme skutečnou feministickou politiku, chceme změnit životy všech a proto budeme požadovat, aby feminismus i byl součástí agendy evropských institucí a našeho parlamentu a nejenom jako taková etiketa, takový slogan, ne, jako skutečné téma, eh, o které se bude opírat budování naší společnosti, protože eh, ženy eh, nesly na svých bedrech budování jednotlivých zemí. V celé historii jsme to my, tedy ženy, které neseme na svých bedrech naší společnost a my se tady, tady dnes před vámi, před vámi stojíme a nyní chceme bránit práva našich lidí, lidí, kteří žijí ze své práce, kteří se musí hodně snažit a proto připomínáme, že my chceme mít Evropu, která bude bratrská, sesterská a protifašistická a my eh, zde i ve, ve, ve, ve Španělsku republikáni vedli k tomu, že vzniklo barbarství a i e, e, my, eh, italští partizané, také to vědí, také eh, se postavili Mussolinovi a Mussolinimu. A my chceme podobné lidi, podobnou Evropu a chceme i, abychom eh, uznali i důstojnost různých aktivistů, jako těch ze Sivoč, kteří neuznávají Evropu jako takovou baštu. My chceme, aby i mladí lidé měli svoji budoucnost na planetě, která bude žít. Evropa feminismu, ta změní všechno. Proto se budeme snažit, aby náš parlament parlament vybudoval Evropu míru, solidarity, která nenechá nikoho pozadu. Děkuji. A e, chci pozbudit všechny ty, kteří bojují. Prego. Prosím kandidáty, aby hovořili pomaleji, e, protože tlumočníci skutečně potom mají s tím dost potíže všechno přetlumočit. Tudíž v tomto parlamentu každý má právo vyjádřit vlastní ideje. Pokud chcete, aby vás respektovali, tak respektujte ostatní. A nyní má slovo pan David Maria Sasoli. Děkuji. Děkuji, pane předsedo kolegové, kolegyně. Já eh, kandiduji na post předsedy Evropského parlamentu a dělám to, protože si myslím, že Evropa bude silnější, pokud bude mít parlament, který bude 100 hrát důležitější roli. Máme co dočinění s eh, velkými rozhodnutími eh, v budoucnosti. Se ukáže, jak se toho zhostíme a mm, to se týká samotné myšlenky Evropské unie. Jsou to výzvy, které budeme muset vyřešit, pokud, a to se nám podaří, pokud budeme jednotní a pokud budeme respektovat naši různorodost a pokud budeme co nejlépe plnit naši legislativní roli, rozpočtovou roli, kontrolní roli, a e, i roli toho, že udáváme politický směr. I, i, i samozřejmě všichni zastupujeme naše rozdíly, ale zároveň musíme být schopni rozhodovat. I e, zde Evropský parlament tedy by měl být autonomní, měl být centrálním orgánem a měl by e, být tou hodnotou, tou referencí pro demokracii. A my všichni se, jsme se zavázali. Přece, že budeme bojovat dům evropské demokracie a náš parlament by měl být domem evropské demokracie eh, volby eh, byly úspěchem eh, vzhledem k účasti. To jsme ani nečekali, hm, ani my, i když jsme se hodně za to zasadili. Hm, a vlastně hm, Poprvé eh, jsme viděli, kolik nových voličů přišlo k urnám a vlastně i náš parlament eh, je, představuje tuto novinku 62% no, nových eh, poslanců, to je vysoké procento, tedy nová energie. A mm, tedy voliči nám dali mandát. Oni nám řekli, že věří v naši instituci, že věří v demokracii že věří ve svobodné volby a nemůžeme je zklamat eh, eh, v tomto parlamentu a eh, v tomto funkčním období musíme se snažit o nutné a možné změny proto, aby Evropa byla silnější a modernější. Musíme i znovu nastolit důvěru, reciproční, vzájemnou důvěru mezi občany a institucemi. A vlastně e, k tomu by měly sloužit naše ambice a naše odvaha e, řešit ty velké výzvy změn, jako je změna klimatu, jako je sociální spravedlnost, jako jsou migrační politiky, jako je růst, trh práce a podmínky rovné, rovné příležitosti a práva stejná pro všechny. Pokud e, mi dáte vaši důvěru a budu zvolen předsedou, tak budeme za to bojovat společně. Ale musí to být parlament modernější, eh, ekologický, přístupný občanům. A já se budu snažit eh, s veškerou energií, které mám, aby byl parlament respektován. Ano, respektován ze strany států a institucí. Vy, milí kolegové, vy jste tady, protože zastupujete důvě, eh, eh, jednak naději, ale i to rozhoštění, ten vztek našich občanů, emoce, pocity evropských občanů. A já vždycky vám budu naslouchat, budu s vámi spolupracovat eh, a, a mm, Mm, to, že to jsou velká očekávání a to znamená, že musíme naslouchat, umět naslouchat, eh, jaká je vůle žen, mužů a mladých lidí. Naše Evropa je velkou příležitostí. Lidé mohou eh, cestovat, eh, mohou tedy bez nějakýchkoliv limitů navazovat vztahy a já e, jsem pro tedy otevřenou, přímou pluralitní konfrontaci. Budu respektovat názory všech, vás všech a samozřejmě i budu respektovat výsady parlamentu, protože zde v tomto parlamentu, ano, v tomto sále, často zjišťujeme, e, že je třeba chránit naši nezávislost. Nic není možné bez lidí, ale nic nepot, nemůže trvat bez institucí. Připomeňme si Žana Moneta. Jeho slova jsou pořád aktuální. Děkuji. A nyní má slovo Jan Zahradil. Děkuji, pane předsedo, pane Tajan. Dobré dopoledne, dámy a pánové, milí spoluposlanci. A pro ty z vás, kteří mě zatím neznají, bych rád řekl, že jsem tady v Evropském parlamentu od roku 2004. To znamená, že jsem již zažil pět prezidentů, předsedů Evropského parlamentu. To znamená, že díky tomu mám určitou zkušenost a expertízu, díky níž můžu chápat eh, to, co tento parlament může, co může změnit, co se může zlepšit a co předseda Evropského parlamentu dělat má a co naopak dělat nemá. Domnívám se, že tato zkušenost a tato expertní eh, znalost mě také umožňuje rozhodnout a vědět, co dělá eh, dobrého předsedu Evropského parlamentu. Myslím si, že by měl být nestraný, neutrální, zároveň by tento člověk měl všechny frakce eh, a všechny poslance a poslankyně Evropského parlamentu eh, pojímat stejně, přistupovat k, eh, k ním s respektem. Měl by si uvědomit, že nezastupuje pouze sám sebe, ale celý parlament ve, v jeho celku a opět zdůraznuji v jeho celku. Měl jsem tu výhodu, že jsem svoji kampaň mohl zahájit o něco dříve, to znamená, že jsem mohl vytvořit tento leták eh, s hezkým obrázkem na titulní stránce. Někteří z vás nepochybně měli šanci se na to podívat. V tomto letáku hovořím o tom, jak je možné získat důvěru v tento parlament, jak je možné zajistit, aby tento parlament byl otevřený, spravedlivý, jak můžeme naslouchat obavám a starostem našich občanů, jak můžeme eh, zajistit, aby tento parlament fungoval efektivněji a jak také eh, můžeme přistupovat strategicky k budoucnosti. A eh, především hovořím o tom, že je potřeba znovu nastolit rovnováhu. Domnívám se, že musíme znovu nastolit rovnováhu mezi evropskou a vnitrostátní úrovní díky ně, níž budeme moci lépe spolupracovat, ale také musíme najít novou rovnováhu mezi jednotlivými evropskými institucemi, ať už je to Evropský parlament, Rada, e, e, Komise, tak aby e, mezi sebou nebojovali a aby začali spolupracovat. A když už hovoříme o rovnováze, tak bychom pravděpodobně neměli zapomenout ještě na jeden aspekt této rovnováhy. Od roku 2004, to znamená během posledních 15 let eh, vstoupilo do EU 13 nových zemí, 11 z nich bylo ze střední a východní Evropy. A pokud vím, tak jsem jediný člověk z této části Evropy, který se uchází o toto eh, místo, pozici v Evropské unii. Myslím si, že i v tomto ohledu potřebujeme určitou rovnováhu. Třetina členských států nejsou součástí eurozóny. A pokud vím, tak jsem jediným kandidátem, který se uchází o špičkovou pozici v EU, e, který zároveň pochází e, ze země, která není členem eurozóny. A na, v neposlední řadě jsou tu velké státy, velké národy, ale také středně velké národy a domnívám se, e, pokud se nemýlím, že vedle Belgie jsem tedy jediným zástupcem středně velkého nebo malého státu, který se uchází o tuto pozici v Evropské unii. A domnívám se, že bychom tedy měli na nastolit rovnováhu i v tomto smyslu. Dámy a pánové, laskavě vás tedy žádám, abyste e, pro mě hlasovali a naopak vám tedy slibuji, že se stanu dobrým předsedou Evropského parlamentu. Již předem vám děkuji za všechny vaše hlasy. Vyslechli jsme si čtyři kandidáty na funkci předsedy, vyslechli jsme si důvody, proč chtějí vaše hlasy. A než přejdeme k hlasování samotnému, tak chci poděkovat všem, kteří nám umožňují co nejlépe plnit naše úkoly všem úředníkům, Eh, asistentům, ašerům, tlumočníkům, protože bez nich eh, nemůžeme plnit naši funkci zástupců lidu. A konkrétně chci poděkovat eh, Klausovi Velemu, generálnímu tajemníkovi a přeji vše nejlepším k narozeninám. Dobře. A nyní eh, přejdeme k našemu svobodnému, k naší svobodné volbě. Jak jsem řekl, parlament bude volit svého předsedu nezávisle na Eh, různé externí požadavky. Je to na poslancích a poslankyních, aby si zvolili vlastního předsedu. Tak, jak jsem byl zvolen i já, svobodně, tak já jsem přesvědčen, že i nadcházející příští předseda parlamentu bude zvolen zcela svobodně. A mm, co se týče volby eh, předsedy, tak veškeré pokyny všichni dostali elektronicky a další výtisky jsou k dispozici eh, při vstupu do sálu. Připomínám, že podle článku 16 odstavce 1 mm, tak aby mohl být kandidát zvolen, tak musí získat eh, v prvních třech kolech většinu, absolutní většinu hlasů. Tedy opakuji, proto aby byl zvolen kandidát, musí získat většinu, absolutní většinu hlasů a e, bílé, tedy nevyplněné lístky se nebudou počítat. A nyní hm, rozdáme hlasovací lístky a urny, a obálky, pardon. A zde hm, chci hm, ještě, abyste poté vyslechli si, jak se bude hlasovat. Eh, eh, a zde mm, my jsme si vybrali skrutátory, ti jsou, doufám, všichni přítomní. Ano, bylo mi řečeno, že jsou zde přítomní. A šeři teď rozdávají eh, ty hlasovací lístky a obálky. A musíte eh, do toho příslušného políčka vedle jména kandidáta, tak to označit křížkem. Eh, připomínám, že je možné volit pouze jednoho, tedy zaškrtnout pouze jednoho kandidáta. A pokud chcete opravit tu svoji volbu, tak prosím požádejte o nový lístek našeho ašera, který vám ho vymění a ten mm, první bude zničen. A zde, mm, zde mm, a samozřejmě pokud tam eh, budou ty lístky označeny neregulérně, tak eh, to eh, bude anulováno. Takže prosím, tedy vložíte tedy ten lístek do obálky, kdo potřebuje, tak tady jsou i takové kabinky a zde eh, potom eh, vy to vložíte do urny podle písmene eh, vašeho příjmení. První je pro A a B, druhá pro C, D, třetí urna je pro E až G, čtvrtá je o mm, HK a potom LM, potom šestá pro N a R, sedma urna pro S a hm, B a osmá pro eh, U až Z. Takže ty urny jsou označeny podle počátečních písmen vašich men. A zde nemůžete ale ještě hlasovat, dokud já neoznámím, že je zahájeno hlasování. A zde já eh, eh, tedy nebudu všechny jmenovitě volat, ale oznámím začátek a konec. A zde jde tedy o tajné hlasování a potom eh, zde je třeba, abyste i vy podepsali, než vložíte ten lístek do urny, abyste se podepsali na prezenční listině také. Také připomínám, že zde Ehm, ehm, nezapomeňte tedy vložit ten hlasovací lístek do správné urny podle toho počátečního písmena. A zde i je třeba ukázat bač nebo eh, eh, doklad o totožnosti. A zde já nyní tedy bych chtěl vyzvat skrutátory, aby se odebrali příslušným urnám. A tímto zahajuji hlasování.